Předchozí komisař oddělení Sanko nás ujistil o tom, že nejenom zavede odpovídajícím způsobem stávající legislativu, ale vrátí se k celé situaci na konci funkčního období. Teď už se velice rychle přibližujeme ke konci funkčního období tohoto parlamentu i komise. A já bych chtěl vyzvat paní Vasiliovou, která velice dobře nahradila pana Kypriánu, Rád bych ji vyzval, aby tento slib dodržela, protože já si skutečně myslím, že přeprava zvířat patří k těm věcem, které musíme skutečně brát vážně. Už jsme o tom mnohokrát mluvili, ale já myslím, že pokud máme být civilizovanou společností, a v řadě ohledů se civilizovaná společnost posuzuje nejenom podle toho, jak se chová k lidem, ale také podle toho, jak se chová ke zvířatům. A proto, jak jsem říkal, chci tuto věc skutečně zdůraznit. A na závěr bych ještě něco řekl k té samotné otázce k ústnímu zodpovězení. Týká se to nařízení, které platí od roku 2007. Komise už proto měla dostat první výroční zprávy od členských států o uplatňování tohoto nařízení. Může nám komise říct, které členské státy zprávu předložily provedla už komise předběžnou analýzu těchto zpráv, která by umožnila informovat o nedostatcích a obtížích, ale také k význam, o významných úspěších, již bylo v této oblasti dosaženo. Vypracuje posléze komise zprávu o procesu uplatňování tohoto nařízení v členských státech? Taková analýza by byla zásadní v rámci plánované revize nařízení o ochraně zvířat během přepravy. A proto Pane komisaři, bych rád slyšel odpovědi na tyto otázky. Děkuji. Grazie. A nome della Commissione adesso ha la parola. Děkuji. A nyní uděluji slovo zástupci komise. Před, vážený pane poslanče, vážené eh, dámy, eh, vážené dámy, vážení pánové souhlasím naprosto s eh, názorem pana poslance že způsob kterým zacházíme se zvířaty a to i hospodářskými zvířaty je současně i etickou otázkou a otázkou civilizace nepochybně. komise si je vědoma že přeprava zvířat pro obchodní účely může zvířatům přivodit vážné utrpení. takovému utrpení jsou zejména vystavena zvaná zvířata nízké hodnoty jako jsou jatečná zvířata. prosazování právních předpisů v oblasti přepravy na dlouhé vzdálenosti není uspokojivé. v uplynulých měsících komise obdržela zprávy o případech krutého zacházení se zvířaty. komise nadále podporuje nejlepší dostupné možnosti ke zlepšení situace. konečným cílem je lepší prosazování právních předpisů evropské unie a tudíž zlepšení zdraví zvířat a dobrých životních podmínek dotčených zvířat. ve studii provedené společným výzkumným střediskem se dospělo k závěru že nové a účinnější systémy kontroly jako je sledování přepravy pomocí družicových systémů pro určování polohy by mohly přispět ke zlepšení situace a umožnit transparentnější provádění pravidel. použití těchto nových technologií by rovněž přispělo ke snížení administrativní zátěže vnitrostátních orgánů a subjektů. komise také posuzuje možnost navrhnout a to ještě do konce tohoto mandátu nové normy na základě výsledků vědeckého výzkumu týkajícího se doby trvání přepravy počtu naložených zvířat a počtu naložených zvířat ve vozidlech. komise posuzuje provádění právních předpisů evropské unie na základě zpráv poskytnutých členskými státy v souladu se stávajícím nařízením eu. informace obsažené v těchto zprávách jsou sloučeny s výsledky kontrol na místě prováděných v členských státech veterinárními znalci výsledky těchto kontrol provedených znalci komise jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek komise. údaje jsou rovněž posuzovány v souvislosti se zprávami vydanými mezinárodními nevládními organizacemi které působí v této oblasti. velká většina členských států již předala komisi zprávy o přepravě zvířat za rok. two thousand and seven do konce roku two thousand and eight své zprávy ještě nezaslaly kypr litva malta bulharsko a lucembursko. komise je upozornila na jejich povinnost a nadále bude situaci pozorně sledovat. nařízení es one two thousand and five však nevyžaduje aby komise vypracovala zprávu o postupu prosazování nařízení v členských státech. komise souhlasí s tím že vynutitelnost je klíčovým aspektem jakéhokoliv navrhovaného právního předpisu. v důsledku toho by komise přihlédla k analýze zpráv členských států pro případné budoucí revize právních předpisů společenství v této oblasti. děkuji vám příspěvky ve jménu jednotlivých frakcí a slovo má pan Stevens, tři minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Podívejme se na to, z čeho to všechno vychází. Ten, ta povinná lhůta 8 hodin byla dohodnuta v prosinci 2004 a vstoupila v platnost v lednu 2007, a to ve všech 27 členských státech. Byly specifické výjimky, které platily pro další cesty, když se dá prokázat, že se navýšily standardy pro vozidla, zvířata mají přístup k vodě, máme příslušný systém ovládání kontroly, máme ventilaci a cesta zahrnuje několik přestávek. Specifické výjimky byly také povoleny pro velice vzdálené venkovské oblasti a pro ostrovy, například v mém volení obvodě, v Šetlendech a v Orkney tam jsou dlouhé cesty nevyhnutelné, ale v tom případě potřebujeme lepší jednotky, které byly navrženy, aby bylo možné přepravovat zvířata v relativním pohodlí. Kromě toho byl zaveden úplný zákaz přepravy u určitých zvířat, například u telat do deseti dnů, Myslím si, že tato, tyto předpisy některé země, zvlášť Skotko, skutečně přísně dodržují. Tam máme opravdu vysokou úroveň, co se týče osvědčených postupů v celé Evropské unii. Ale jak říká Neil Parrish, já mám obavy ze zpráv o tom, že tato pravidla nejsou dodržována v jiných částech Evropské unie, zvlášť v jižních státech ve Středomoří, a také v některých nových východoevropských státech, které nově přistoupily k Unii. A jak říkal Neil Parrish, týká se to především přepravy koní na jatka. Nevládní organizace v této oblasti předkládají stále další důkazy krutého zacházení, kdy se koně i další dobytek přepravují na velké vzdálenosti, za horka, bez vody, bez ventilace, bez odpočinku, v přeplněných vozech. Tato zvířata jsou potom vyčerpaná, dehydrovaná, některá podlehnou horku. Vidíme, jak se snaží dýchat, ale nejde jim to. A těmto postupům musíme zabránit, a to tím, že budeme přísněji dodržovat toto nařízení, a to ve všech členských státech. A já proto mohu souhlasit s tím, na co se dnes ptá Neil Parrish, který chce zjistit, do jaké míry se tato opatření uplatňují a dodržují. A já doufám, že Evropská komise nám teď tyto informace bude moct dát a ujistí nás o tom, že byla přijata opatření, aby se zajistilo přísné uplatňování například toho limitu 8 hodin pro přepravu zvířat s odpovídajícími výjimkami, o kterých jsem mluvil, aby se zabránilo krutému porušování stávající legislativy Evropské unie, ke které stále dochází. Děkuji. Eh, eh, děkujeme a nyní má slovo paní eh, Migueles Ramos, PSE. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Některé evropské země podle toho, jakou mají geografickou polohu, a nebo také podle toho, jak jsou veliké a jak četné jsou tam různé obchodní transfery, řeší různě tyto věci. A já bych chtěla zmínit dvě otázky. Pro mě je jasné, že je obtížné pro komisi analyzovat situaci v celé Evropské unii. Za současných pravidel by členské státy měly každý rok předkládat výroční zprávu o inspekcích, které byly provedeny v uplynulém roce, ale v nařízení není předepsáno, že má být provedena Eh, určité, určité množství inspekcí. A proto ty údaje, které jsou předkládány různými zeměmi, nesrovnatelné. Pane komisaři, bylo by dobré, kdyby to bylo co nejrychleji změněno. Jde mi také o následující. Ve vaší zprávě, ve vašem příspěvku jste hovořil o tom, že méně hodnotná zvířata, která jsou odvážena na jatka, jsou vlastně určitou jinou kategorií, ale já si to nemyslím. Podle mého názoru jsou to zvířata, která mají eh, vysokou hospodářskou hodnotu, ekonomickou hodnotu a je to vlastně stejná kategorie nebo je to stejné. A zasloužilo by si to, aby i tato zvířata měla stejná podmínky pro, stejné podmínky pro přepravu, bez ohledu na to, na jaká jatka jsou přepravována a jak dlouhá ta cesta je. Tato zvířata by měla být přepravována za akceptovatelných a důstojných podmínek. Vzhledem k této okolnosti by v nových návrzích komise měly být tyto věci zohledněny. Reforma musí být přizpůsobena také, pokud jde o minimální nebo nejvyšší teploty, délku dopravy a tak dále. Já bych tedy chtěla požádat komisi o to, aby tyto důležité aspekty zohlednila a aby s ohledem na ně hledala nějaký solidní vědecký základ pro nezbytné změny. Pokud tento rozumný vědecký základ tam nebude, tak bychom měli počkat, než nějakým plíživým způsobem zavedeme nějaká opatření, která třeba nebudou zcela případná, zcela vhodná. Pokud jde o podmínky při porážení zvířat, to je něco poněkud jiného, to nesouvisí s přepravou. dnešní eh, úpravy se týkají jiného tématu. Všichni, i komise, i parlament, bychom měli hrát s otevřenými kartami. Děkuji a nyní za frakci ALDE má slovo paní Jensen na minutu a půl. Děkuji. Eh, pane předsedo, pane komisaři, jsem poněkud zklamána tím, že po čtyřech letech nemáme k dispozici návrh komise, jakým způsobem bychom mohli zpřísnit podmínky pro přepravu zvířat. Byla tady dobrá, pozitivní spolupráce mezi panem Kypriánu a potom také paní Veseliu a parlamentem, ale zajímalo by mě, kdy konečně dostaneme nějaký konkrétní text. Musíme se postarat o to, aby se s legislativou také správně zacházelo, aby skutečně doba přepravy byla omezena na 8 hodin. Musíme toho učinit ještě více maximální doba přepravy, to není dostatečné. Pro některá zvířata je i jedna hodina již příliš dlouhou dobou a pro jiná zvířata, která jsou zdravá, platí, že by mohla být přepravována ještě i déle, protože by to dobře snesla. A u těch dlouhodobých cest parlament navrhnul určitý text, který by se týkal takových těch odpočinků po určité době přepravy. Mě by zajímalo, jestli taková místa pro odpočinek nebo eh, jestli ten odpočinek tam je nějakým způsobem zohledněn. Různé svazy na ochranu zvířat a eh, jiné skupiny by všichni měli jednat o těchto věcí, tak, věcech tak, aby se to všechno zohlednilo. Jistě to stojí za pokus, protože naše poznatky a vědecké informace o přepravě zvířat. To jsou věci, které by se měly odrazit v předpisech. Eh, děkuji a nyní UEN eh, pan Vojtěchovský, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Pan Pariš slušně přivolal. Děkuji, pane předseda. Pan Pariš správně připomenul myšlenku, že způsob, jimž se chovám, chováme vůči zvířatům, vypovídá hodně o nás a o tom, jestli jsme civilizovanou společností. Existuje mnoho případů naprosto zbytečného utrpení zvířat v průběhu jejich přepravy. Děláme, co můžeme, ale nestačí to. Domnívám se, že vhodným řešením by bylo, kdybychom omezili maximální dobu přepravy na 8 hodin a kdyby se omezil také celkový počet hodin, které stráví zvířata na cestě a potom na místě porážky na 12 hodin. To je něco, co by se mělo týkat zejména zvířat určených porážce. Humanitární otázky jsou jedna věc, ale finanční argumenty mohou být ještě důležitější. Dlouhodobá přeprava a přeprava na dlouhé vzdálenosti znamená vyšší náklady, spotřebitelé pak platí vyšší cenu za maso, které si koupí. A myslím, že i to je argument k tomu, abychom zkrátili tu dobu. Děkuji a nyní za frakci zelených má slovo pan Šliter. Děkuji, pane předsedo. Úroveň vývoje civilizace lze posuzovat také podle toho, jakým způsobem se nakládá eh, s těmi účastníky té společnosti, kteří jsou vlastně nejvíce bezbraní. To znamená, eh, že se to týká například toho, jak se zachází se zvířaty. Před 15 lety se u nás velmi diskutovalo o ochraně zvířat a o tom, jakým způsobem situaci vylepšit. A Potom jsme tam měli směrnici 1.2005, ale podmínky pro zvířata se nevylepšila, nevylepšily. Hovořilo se o tom, že teď bude fungovat eh, kontrola, eh, dohled nad zvířaty, že vlastně ty vozy, ve kterých se zvířata přepravují, budou lépe fungovat, ale vlastně eh, k tomu nedošlo. Některé země to nedodržují a bylo by potřeba na ně uvalit sankce. A mě by zajímalo, jak to vypadá v ostatních zemích, jestli jsou ty inspekce skutečně správně prováděny a jak to všechno probíhá. A bylo nám řečeno, že před koncem mandátu se k této věci ještě vrátíme a pokud to bude nezbytné, a ono to je nezbytné, máme tady naléhavou situaci a ve většině zemích tam pravděpodobně ani nedodržují ty správné podmínky, pokud jde o tu dlouhodobou přepravu 24 hodin a tak dále. A důležité je také zjistit, jakým způsobem jsou zvířata porážena v různých zemích. Zajímalo by mě, kolik z vás by bylo spokojeno, pokud by eh, během 24 hodin eh, zkrátka jste byli ve velmi stísněné situaci během přepravy. A ta zvířata jsou skutečně za těchto podmínek přepravována. Takže já bych chtěl opravdu vyzvat ministry zemědělství, aby se nechali přepravit do Bruselu za stejných podmínek jako zvířata. To by potom bez pochyby byli ochotni ty pravi, ta pravidla změnit. A důležité jsou samozřejmě také náklady. Největší náklady jsou, pokud jde o životní prostředí a pokud jde o ta zvířata. A ale Potom dochází také ke zhoršování kvality masa. Pokud eh, se se zvířetem špatně zachází, pokud se zvíře cítí špatně, tak to maso samozřejmě je také nekvalitní. To znamená, že celý ten řetězec je tím postižen. A pomyslete třeba na zemědělce, kteří udělali, vyvinuli velké úsilí pro to, aby eh, chovali zdravá zvířata a to maso je potom tímto způsobem znehodnoceno. Takže já si myslím, že bychom měli mít eh, něco k dispozici, čím se skutečně zlepší pravi, eh, podmínky pro zvířata. Děkuji a nyní má slovo pan Holm, dvě minuty. Eh, I den här diskussionen är ju att eh, djur är kännande individer. Djur... Jde o to, že zvířata jsou jedinci, kteří pocitují emoce, pociťují stres, utrpení, stejně tak jako my lidé. A to je něco, co bychom bez pochyby měli zohlednit, když přijímáme pravidla. Tak tomu ale není, neděláme to. Stále více zvířat se uvnitř Evropské unie přepravuje. To je přímý dopad jednotného trhu to vede k větší specializaci. Zvířata se na jednom místě chovají a potom na jiném místě poráží a maso se potom ještě přepravuje na další místo. Členské země nesmí přepravu zvířat ani zakazovat. Ani s argumenty ochrany zvířat. To je něco, co není možné. A v jednom průzkumu jsme zjistili, kolik zvířat je přeshraničně v EU přepravováno. Pro EU 15 se zjistilo, že je to 22 tisíc čtyřnohých zvířat. 22 milionů takových eh, čtyřnohých zvířat a 500 miliard kusů drůbeže. Takže to je skutečně opravdu velké velké číslo, vysoké počty. A mě by zajímalo, kdy tady přijdou nové mm, podmínky, kde přijmeme nová pravidla. Zajímalo by nás, jestli by komise mohla slíbit, že budeme mít maximální limit pro dopravu, pro přepravu zvířat 8 hodin. A dále bych se chtěl zeptat také pana Špidly, Hovořil jste o pěti členských státech, které nepředložily výroční zprávu a to je samozřejmě nepřijatelné. Mě by zajímalo, co e, učiníte se zprávami, které dostanete od členských států, provádíte analýzu. My bychom si přáli mít e, nějakou zprávu od komise, kde by bylo vše uvedeno, kde by stála jasná opatření, a to, jakým způsobem je možné zlepšit podmínky při přepravě zvířat. Nás by zajímalo, kdy eh, přijde nová směrnice, kdy bude stanoven ten limit té přepravy a kdy budou tyto analýzy k dispozici. Děkuji a nyní indem pan Blum. Dvě minuty. Pane předsedo, je to fascinující, jako obvykle. Vůbec se tady neprojevuje ironie. Samozřejmě jeden z našich největších problémů, zvlášť ve Spojeném království, je ta příšerná a hloupá záplava nařízení, která jsme dostali před pár lety. Znamenalo to, že ve Spojeném království se museli zavřít přes tisíc jatek a to také znamená, že ty cesty na jatka jsou mnohem delší. Můj švagr je řezník, má jatka v Yorkshireu a podle časopisu Private Eye přijel veterinář, který měl provádět dohled, přijel inspektor na maso a ti dohlíželi nad dvěma pracovníky na jatkách. A to jsou ty nesmysly, ke kterým vedou všechna tato nařízení a tyto předpisy. Máme teď problém s tou délkou přepravy. Ovce, krávy se přepravují přes celé Spojené království až do Manchesteru, protože se nám zavírala jatka. A to musíme řešit. Také se tady mluví o přepravě koní. Můj kolega Nigel Farage mi říká, že v Evropě jsou země, které koně považují za potravu. To mi jako angličanovi připadá neuvěřitelné, že by někdo mohl jíst koně. Angličan nebude jíst koně, stejně tak, jako nebude jíst psa nebo své děti. A tady se projevují obrovské kulturní rozdíly mezi námi a jinými zeměmi v této unii. No Za nezařazené pan Alister. Minuta a půl. Pane předsedo, já to teď nebudu mít snadné po předřečníkovi. Řekl bych, že já vůbec nemám problém s účinnými, efektivními pravidly, kterými by se řídily podmínky pro zvířata. Ale začínám mít obavy z toho, že začneme všechny věci v zemědělství natolik kontrolovat a ovládat, že nebude možné, aby nám vůbec prakticky fungovalo. A já už takovýto vývoj pozoruji. Například pokud jde o přehodnocení maximální délky přepravy a toho, kolik zvířat je možné přepravovat najednou. V roce 2005 se tyto věci sice prosadily, ale necelé dva roky potom, potom, co to vstoupilo v platnost, je tady další pokus zamezit tomu, aby se ten osmihodinový limit opakoval. A já musím říct, že u mě ve volebním úvodě v severním Irsku by to byla katastrofa, protože my vyvážíme zvířata. A proto musíme překročit moře. A když budete mít jenom jedno osmihodinové období, bude to naprosto neodpovídající a naprosto nepřijatelné. A za takovýchto podmínek, musím všem připomenout, by to bylo neporovnatelné s obrovskými vzdálenostmi, přes které se přepravují například zvířata v Jižní Americe. A z té my hodně dovážíme. Takže bychom opět trestali naše vlastní zemědělce, aniž by nám vůbec záleželo na tom, jaký dopad má import našich zemí. A proto musím říct, že se skutečně musíme dostat do situace, kdy se zbavíme této obsese toho, že si budeme sami pod sebou podřezávat větev. Předtím, než budeme pokračovat v rozpravě, chtěl bych učinit stručnou poznámku k tomu, abych uklidnil pana Bluma. Týká se to spotřeby koňského masa v evropských zemích. V mnoha evropských zemích se samozřejmě konzumuje koňské maso, ale tam je to samozřejmě také tak, že žádný evropský občan by pravděpodobně nepožil maso ze svého vlastního koně. To je asi ten rozdíl. A nyní dáme slovo paní Jegle dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři kolegyně a kolegové. Diskutujeme tady na téma, kde si velmi rychle všimneme toho, že na jedné straně jsou tam velmi silné emoce a na druhé straně zcela konkrétní fakta. Chtěla bych poděkovat panu Perišovi za tuto otázku. To je důležité, ale ne proto, aby se přenesly emoce, ale zkrátka proto, abychom si konkrétně položili otázku, co se stalo, co se děje a jakým způsobem uh, Eh, lze doložit ty věci, které se dějí, jaké vy o tom máte čísla, jaké máte informace. Vy jste několik čísel uvedl, ale já jsem přesvědčena o tom, že uvnitř členských států jsou ještě mnohem větší rozdíly, než ten rozdíl, že jeden stát nahlásil čísla a jiný ne. Mě by zajímalo, jakým způsobem se eh, ta pravidla provádí, jak jsou eh, dlouhé přepravy kontrolovány a v jakých členských státech jakým způsobem. Další velký problém podle mého názoru názoru je také potřeba prodiskutovat a to jsou ty potíže, které vznikly tím, že jsme zemědělskou oblast definovali jako hospodářskou oblast, ekonomickou oblast a vlastně na jednu úroveň klademe věci, které bychom podle mého názoru měli pozorovat odděleně. Například, jaké odborné vzdělání v oblasti přepravy by měl mít eh, zemědělec, kde má načerpat tyto znalosti, toto vzdělání, kde to musí doložit, tak aby měl určitý certifikát. Tedy zemědělec je vzdělán a zachází se zvířaty, vyškolem a na druhé straně tam potom máme přepravce, který zaměstná nějakého řidiče, který možná v celém svém životě nikdy se zvířaty nezacházel. A to jsou dvě věci, které podle mého názoru nemůžeme klást na stejnou úroveň. Nesmí, nesmíme s nimi dávat rovnitko, ale to děláme. A další věc, která působí velké problémy, je, že když zemědělec přepravuje eh, své vlastní tele, například, tak to může učinit až na vzdálenost 50 kilometrů a my bychom se měli naléhavě zamyslet nad tím, jak malá jatka nechat pracovat ekonomicky, efektivně tak, aby vlastně nebylo nutné přepravovat zvířata na delší trase. Takže vlastní eh, telata může přepravovat na 50 kilometrů, ale pokud vezme sebou eh, třeba telata svého sousedu, tak už bude mít problém. Takže měli bychom se zamyslet nad tím, jestli těch 50 kilometrů je správná hranice, anebo jestli bychom neměli se podívat, jak se situace vyvinula i u těch malých eh, jatek. Nějaký vlastní kůň může být přepravován také bez problémů. Ale v jiném případě už platí nařízení a tam se musí dodržovat určitá pravidla. A my bychom si měli na tyto otázky odpovědět a já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Senor Capula Santos, per due minuti. Pan Capula Santos, dvě minuty. A questão sobre o transporte e o bem-estar dos animais é uma questão que... Děkuji. Otázka přepravy a podmínek přepravy zvířat je věcí, která, jak řekl pan Neil Parrish a další, kolegové, musí být vnímána především jako otázka civilizační a hodnotová. Omezení utrpení těchto zvířat je součástí našich civilizačních hodnot. Chceme zajistit zvířatům důstojné podmínky na jejich, dalo by se říci, poslední cestě. Ovšem, cena, kterou za to zaplatíme, může znamenat poškození konkurenceschopnosti některých regionů nebo některých zemí. Týká se to zejména těch zemí, včetně Portugalska, které jsou nejodlehlejší a pak se ocitají v konkurenční nevýhodě. Zatímco jiné členské státy mají pochopitelně výhody, protože je pro ně snaží zpracovávat zvířata místně a tím pádem vytvářet ty pracovní příležitosti. Proto by nám komise měla v co nejkratší době dát podrobnou analýzu nejenom o tom, jak se ta pravidla uplatňují, ale také, jaký je finanční a hospodářský dopad na regiony a členské státy, které mají určitý deficit v produkci určitých druhů hospodářských zvířat. Doufám, že toto hodnocení přijde co nejdříve. Chvála, gospod předsednik. Děkuji, minuta a půl, paní Mojka. Děkuji, pane předsedo. K mezinárodní přepravě živých zvířat ze Slovenska dochází hodně. A je to především směrem z východní Evropy do Itálie. Podle zkušeností našich veterinárních orgánů je evropská legislativa rozsáhlá, ale příliš rigidní, složitá, špatně se uplatňuje. Zdá se, že největší problém představují inspekce, protože po zrušení vnitřních hranic je velice obtížné zjistit, jestli řidič kamionu skutečně zastavil tam, kde zastavit měl – a chtěla bych říct, že vzhledem k velikosti našeho území Slovensko nemusí mít takováto odpočinková místa, takže využíváme ta, která jsou v Maďarsku a v Itálii. Naléhavě potřebujeme jednotné evropské řešení. Vzhledem k tomu, jak katastroficky vypadají cesty zvířat na dlouhé vzdálenosti na evropských silnicích, nařízení z roku 2005 by se mělo přehodnotit, přepracovat a to je příležitost pro nás, pro všechny. Doprava úzce souvisí se zacházením se zvířaty před porážkou. A já naprosto souhlasím s kolegy, kteří se domnívají, že skutečně není důvod dovolit přepravu nad 8 hodin. A proto mohu podpořit zavádění maximálního limitu a také chci podpořit ostatní opatření. Pan Zapalovský, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Nařízení o přepravě zvířat je opravdu významné. A je důležité získat o něm všechny potřebné informace. Je třeba zdůraznit, že velká část masa, kterou, která se spotřebuje v Evropské unii, není podrobena tomuto nařízení. Toto nařízení je jedno z nejlepších, pokud jde o zajištění životních podmínek zvířat a podmínek při porážce. Ale víme, že se v mnoha členských státech nedodržuje. V mnoha státech je problém i zprávy pracujících, na tož pak zvířat. A nejsou to často, nejsou to příliš malé a střední podniky, ale spíše velké firmy. A proto je hodně na orgánech eh, odpovědných za vymáhání práva, kteří musí toto právo prosadit. Děkuji, paní Synod. Jedna minuta. Pane komisaři, je velice důležité, aby zvířata byla přepravována bezpečným způsobem a abychom zabránili nadbytečnému utrpení. Zvířata Eh, pro zvířata je přeprava vlastně děsivá, naháním strach a musíme to zlepšit, jak to nejlépe jde. Když hovoříme o bezpečnosti a zabrání utrpení, tak hovoříme o eh, čase a vzdálenosti. To je přirozené, ale je to zjednodušující, třeba v případě Irska, protože Irsko je ostrov a je ta zároveň velkým vývozcem zvířat. Čas a vzdálenost při námořní přepravě přes vodu, která nás odděluje od kontinentu, nemůže být absolutním kritériem. Slyšeli jsme doporučení 8 hodin, ale dostat zvíře na palubu a pak ho přepravit přes moře trvá déle než 8 hodin. A není možné uprostřed moře ho nechat se napást takže samozřejmě já jsem za to, abychom eh, sledovali a abychom řešili podmínky, eh, za nich jsou zvířata před přepravována a ne pouze vzdálenost a čas. minuty e eh, Děkuji, paní Skenady, dvě a půl minuty. Ačkoliv nařízení o zvířatech už bylo v 2007 eh, uvedeno v platnost, tak to neznamená, že členské státy by plnily eh, ty pravidla tak, jak to bylo eh, požadováno. Nepředkládají výroční zprávy a také i jiné věci tam velmi chybí, pokud jde o provádění například inspekcí. Různé svazy na ochranu zvířat, a i mě vlastně velmi znepokojují tyto záležitosti. Různé asociace se již desítky let snaží dosáhnout toho, aby byly uplatňovány směrnice v této oblasti a vidíme, že členské státy jsou v této oblasti poměrně laxní. Dokonce myslím si, že nemají dostatek dobré vůle, protože víme, že provádění kontrol a inspekcí to je něco nedostatečně prováděno. Známe místa, kde jsou jatka, kde se zvířata chovají, eh, jak probíhají transporty, takže v čem je problém? Já si myslím, že veřejné mínění je stále citlivější vůči této záležitosti, vůči podmínkám zvířat. Ať už jde o podmínky na jatkách nebo o přepravu zvířat, je potřeba tyto věci respektovat. Pokud jde o přepravu zvířat, je nezbytné, abychom bez ohledu na délku přepravy eh, upravili, a, nebo pardon, přihlédli k lokálním podmínkám klimatickým, protože eh, je to nesrovnatelné, když například v létě přepravujete zvířata v zemích, jako je Řecko, anebo jestli eh, přepravujete zvířata někde jinde. Důležitá je také přeprava noční, tam je to také jiné. Děkuji. Guinness. Děkuji paní McGuinness, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o legislativu, zabýváme se relativně novým nařízením o ochraně zvířat při přepravě, protože vstoupilo v platnost teprve v lednu 2007. A všichni doufáme, že všichni od prvního dne dodržovali všechny požadavky tohoto nařízení, ale myslím si, že by to byl zázrak, kdyby to tak bylo, protože je to velmi podrobné, a je tam a správně celá řada požadavků pro členské státy i pro hospodářské subjekty. Nicméně dnešní otázku Níla Periše, předsedy zemědělského výboru, vítám, protože my chceme vědět, jestli to nařízení funguje, ale především musíme vědět, jestli je vůbec uplatňováno, protože nám záleží na tom, jak se zvířata přepravují v Evropské unii. V zemích, jako je Irsko, kde je velký sektor dobytku, tam se toho udělalo opravdu hodně, aby se to všechno uplatňovalo od prvního dne, jak v samotném sektoru, tak mezi těmi, kdo tyto věci sledují, to znamená na ministerstvu zemědělství a podobně. Provozovatelé, kteří mají licence, investovali hodně peněz na to, aby vylepšili přepravu a aby také naplnili požadavky odborné přípravy podle tohoto nařízení. Já vím, že tento měsíc v Irsku probíhá celá řada školení a kurzů pro řidiče vozidel, která přepravují například krávy, dobytek, ovce, koně a podobně. Paní Jegle o tom mluvila, možná, že ostatní členské státy by měly dělat tež. Toto nařízení se týká jen přepravy zvířat v souvislosti s hospodářskou činností. A já mám starost z toho, že přehlížíme například eh, podmínky pro zvířata v domácím chovu. Lidé možná vědí, jak se starat o zvířata, ale často to tak není. A často jsou to stejní lidé, kteří trvají na určitých pravidlech pro zemědělskou a hospodářskou činnost. Tím se tady také musíme zabývat. Já myslím, že obecně přepravci zvířat mají licence, mají povolení a dodržují pravidla, protože to je v jejich zájmu. Oni musí zvířata přepravovat tak, aby přijela v dobrém stavu, aby splňovala podmínky těch, kdo si je nakupují. Problémy máme s neregulovanými sektory. Těch se ta pravidla vůbec nedotýkají a na to se musíme zaměřit. Kdo jsou ti lidé, který se to vůbec netýká a jak je postihnout? Jak jim zabránit v činnosti? A pokud jde o časové limity, to osmihodinové pravidlo, problém se zaváděním tohoto nařízení byl v tom, že řada členských států, včetně Irska, ví, že potřebujeme přepravovat zvířata na delší vzdálenost, ale my také víme, jak se o ně postarat. A takže já nesouhlasím s těmi, kdo chtějí snížit tuto časovou lhůtu, ale souhlasím s tím, že musíme zajistit, že životní podmínky zvířat budou prioritou. U koní já jsem si často říkala, že bych chtěla být nějakým plnokrevníkem, protože ti jezdí první třídou. Takže samozřejmě lidé se starají o zvířata s vysokou hospodářskou hodnotou, ale v současné recesi mám starost o koně. Já bych řekla, že už nepotřebujeme pravidla, možná, že už jich teď máme moc sektoru to brání činnosti, ale musíme uplatňovat ta pravidla na všechny a trestat ty, kteří je nedodržují. Děkuji. Mr. Evans. Pan Evans, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát panu Perešovi za to, že to předložil. Navzdory našim politickým rozdílům a e, já si myslím, že je to velmi rozumný názor a podporuji ho aspoň, alespoň v této věci. Já myslím, že potřebujeme, aby toto nařízení bylo úspěšné, potřebujeme, aby bylo všeobecně a univerzálně uplatňované. Ovšem nesouhlasím s některými kolegy, kteří se dnes vyjádřili. Pane Stevensne, vy jste řekl, že delší doba přepravy je nevyhnutelná. Já říkám, není to pravda. Paní Jensen, vy hovoříte o 20 pěti, čtyřech hodinách. To není nezbytně nutné. A zemědělské odvětví, paně, paně McAllister, já myslím, že si musíme klást otázku, eh, o, že by se měla vlastně civilizovaná společnost zabývat celou tou myšlenkou a smyslem přepravy zvířata na dlouhé vzdálenosti a pak je zabíjet. Jak můžeme připustit toto utrpení na cestě, ta dehydratace, ten stres? Když se podíváme na naše irské kolegy, jak může přeprava na moři zlepšit kvalitu výrobku na konci? Z mého hlediska to nedává žádný hospodářský smysl. Nedává to humanitární smysl a proto podpory úplný zákaz přepravy zvířat na dlouhé vzdálenosti. Podpořilo by to místní výrobu a zemědělské komunity a umožnilo by to spotřebu potravin co nej, nejblíž od místa produkce. Já vím, že se tak nestane v blízké budoucnosti, ale do té doby potřebujeme aspoň náležitá realistické vymáhání nařízení, které máme a vyzývám komisi, aby použila všechny prostředky, které má k dispozici k tomu, aby zastavovala a kontrolovala nákladní automobily a kontrolovala zda plní podmínky. Děkuji, paní Hall, jedna minuta. Pane komisaři, Zvážila komise také dopady na lidské zdraví v případě, když se toto nařízení o ochraně zvířat špatně uplatňuje? Přeprava, zvlášť přeprava na dlouhé vzdálenosti, kde není dostatek prostoru, vyvolává stres. A stres znamená větší náchylnost k chorobám. To platí především pro koně. Vědecké studie ukázaly, že při přepravě koně vylučují mnohem víc, než by vylučovali jinak. A to znamená, že je větší pravděpodobnost šíření chorob. Přepravovaná zvířata často jezdí na jatka. Každý rok v Evropské unii 350 milionů zvířat. To znamená, že je tady opravdu velké riziko takových chorob, jako je salmonela. Mohou se dostat do potravinového řetězce. Vzhledem ke špatné úrovni uplatňování současných pravidlech a vzhledem k tomu stresu na dlouhých cestách i při přestávkách, zvlášť u koní, má komise v úmyslu v nezbytných případech na základě vědeckých důkazů navrhnout nějaký absolutní limit pro cesty v zájmu zvířat i v zájmu lidského zdraví? Děkuji. Mr. Podkansky. Pan Podkansky, jedna minuta. Pani předsedající, paní Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Problematika přepravy zvířat je pochopitelně velice důležitá a je dobré, že vedeme tuto debatu. Ovšem nejsem potěšen tím, že nej, nepostupujeme účinně při implementaci, při tom, aby ta, toto nařízení bylo implementovatelné. Věnujeme pozornost přepravě koní. Já jsem rád, Nejenom proto, že sám eh, vlastně chovám koně, ale také proto, že vím, že ty normy se opravdu nedodržují. A jakožto chovatel vám mohu říci, že koně vždy rozumí lidem, ale ne vždy lidé rozumí koním. Koně vnímají strach, důvěru a další pocity. Byl jsem svědkem případu, kdy velmi choré zvíře již nemohlo být léčeno eh, na, u veterináře bez přítomnosti jeho majitele. Jakmile tam majitel byl, stačilo, aby stál poblíž a ten eh, kůň se sebou nechal dělat cokoliv doktor chtěl, ale musel u něj ten vlastník být, protože ten kuň mu důvěřoval. To ilustruje, jak významné pro zvířata je, aby netrpěla, aby nebyla vystavována utrpení. A my lidé často nechápeme, že chorá zvířata a zvířata, která jsou vystavena nedůvěře, jsou potom agresivní. Jakmile jsou tam jejich majitele nebo přátelé, tak se všechno změní. Takže je to celé o blahobytu zvířat a o tom, abychom s nimi zacházeli určitým způsobem. Děkuji paní Lange, tři minuty. Děkuji. Je velmi dobré, že zde hovoříme o přepravě zvířat. Opět z toho vyvodíme dva závěry. Za prvé to, že dnešní předpisy jsou velmi pozadu za ambicemi Evropského parlamentu, tak jak to bylo uvedeno například ve zprávě mého předchůdce, který dělal rozdíl mezi jatečnými zvířaty na jedné straně a ostatními zvířaty na další straně. Byla přijata určitá opatření při školení řidičů, lepší používání GPS a tak dále, ale zatím to ještě zdaleka nestačí. Další závěr, který dnes opět z celé rozpravy vyvodíme, je, že achilovou patou zůstává to, že kontroly jsou i nadále příliš nedostatečné. Je potřeba, abychom přijali nové dohody o přeshraničních přepravách. A potom jsem také navrhla, abychom v rozpočtu poskytli více prostředků na vylepšení této situace. Komise to odmítla a nyní komise hovoří o tom, jaké jsou národní zprávy, které bude zkoumat. A já si říkám, že by možná bylo lepší, kdyby komise konečně se postarala o skutečné evropské inspekce s evropskými inspektory a potom je potřeba také vylepšit ta místa pro odpočinek a potom také přihlédnutí ke klimatickým podmínkám, lepší eh, klima pro určité zvířata uvnitř vozů, potom také přístup oprávněných osob k centrální databázi. Ačkoliv zatím, pokud jde o skutečné provádění tohoto předpisu, nejsou žádné konkrétní kontroly, jsou určité signály z Rakouska, kde nějaký kontrolor hovoří o tom, že vidí mnoho prázdných vozů, které prázdné jezdí do například České republiky nebo do Polska, ale nikdy se vlastně nevrací zpět. To znamená, že když jsou plné ty vozy, tak objíždí Rakousko, protože v Rakousku je asi ta kontrola přísnější než v jiných zemích. Takže je vidět, že s právními předpisy se v různých členských státech zachází různě. Další problém je role veterinářů, kteří musí povolovat přepravu nebo kteří se podpisují eh, pod eh, ty příslušné průvodní listiny. Žádný člověk přece nemůže podepsat přepravu z Rumunska do Jižní Itálie, která trvá více než 24 hodin, protože poslední hodiny to je této přepravy, to je skutečně nemyslitelné. 500 kilometrů podle tohoto plámu potom prý trvá uh, jenom velmi krátkou dobu, třeba dvě hodiny, tak to je jako kdybyste použili Ferrari. Takže to je skutečně nemyslitelné a já myslím, že komise by tady měla něco udělat. Takže máme tady mnoho úkolů pro vás, pro komisi, těšíme se již na vaše návrhy a doufáme, že je dostaneme ještě před volbami do Evropského parlamentu. Děkuji a nyní paní Delange, jedna minuta. Já se chci, já se chci zaměřovat na přepravu zvířat. Je, jsou velké důkazy o tom, že pravidla, která měla chránit přepravu konňů na dlouhou vzdálenost, jsou porušována a to vede k nelidským podmínkám a zbytečnému utrpení. Ty eh, koně jsou často nadspané k sardinky v nějakých autech, kde Hm, teplota přesahuje 40 stupňů. V některých případech jsou koně přepravovány tisíce mil bře, bez potravy a bez pití a to vede k jejich poranění či dokonce smrti. Má komise nějaké informace o tom, kolik přestupků pravidla eh, eh, nařízení 1 2005 se dostane k soudu? Ehm, kolik od té doby, co vstoupilo 5. ledna 2007 toto nařízení v platnost. Tam, kde monitorujeme kdy bude platit to nařízení o monitorování vozidel před, přes GPS a mohou jednotlivci získat nějaké údaje o pohybu zvířat v rámci členských států. Já vím, že komise k tomu má přístup, ale jednotlivé osoby k tomu přístup nemají. Chtěla bych eh, odpověď na tyto otázky. Děkuji. Mr. Dover. Pan Dover, tři minuty. Pane předsedo, jsem rád, že mohu promluvit v této významné debatě dnes dopoledne. A chtěl bych zdůraznit, jak důležitá je přeprava živých zvířat pro severovýchod Anglie. Jak říkal předseda zemědělského výboru, my bychom byli raději, kdyby k porážce zvířat docházelo na místě a kdyby se přepravovalo potom maso, aby se to zpracovávalo mimo tu základnu, pokud je potřeba maso vůbec přepravovat. Ale na severozápadě máme hodně koní, hodně ovcí, hodně dobytka. Dochází k velké přepravě zvířat, velkému pohybu zvířat. A já jsem byl poslancem našeho parlamentu 8 let a neustále to tam byl problém. Pořád jsme se k tomu vraceli. Chodili za mnou mý voliči. A já říkám, že za posledních 10-20 let se to nezlepšilo. Mám opravdu radost, že tato otázka byla předložena. Prvním rokem byl rok 2007. Zprávy měly být předloženy do června 2008. A já říkám, že máme sklus. Vyslechl jsem si pana komisaře. On říkal, že se zamyslí nad výhodami satelitního sledování, to je dobrý nápad. Ale já říkám, pane komisaři, že je nutné podle nařízení provádět tolik podrobných kontrol, a je to správně, jedná se například o způsobilost zvířat k přepravě, o přepravní postupy, dopravní prostředky, mořské kontejnery, odpočinkové doby, prostor. To jsou všechno věci, které nemůžeme zjistit přes satelit. Tam potřebujeme podrobnou kontrolu a musíme se z toho poučit. A já bych byl býval doufal, že pan komisař nám řekne, kdy přesně chce předložit své návrhy a své závěry, co se týče implementace tohoto nařízení. Protože čím dřív se něco ke zlepšení situace udělá, tím lépe. Je skutečně politování hodné, že zvířata v posledních dnech života stojí před takovými dlouhými cestami. Spotřebitelé chtějí jako chtějí slepice a kuřata z volného výběhu, chtějí vidět, že lidsky zacházíme jako lidé i s ostatními zvířaty a připlatí si za takové maso. Protože chtějí, abychom se starali o tato zvířata, která jsou natolik drahocená a která potřebujeme, abychom uspokojili naše potřeby z hlediska potravy. Děkuji, pane Douvere. Na jednu minutu má slovo pan Pojamo herra puhemies arvoisa komissaari Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Chtěl bych poděkovat panu Perišovi za tuto diskuzi. Je velmi důležité, aby se zvířata cítila dobře během přepravy a komise musí zajistit, že provádění nařízení o e, přepravě zvířat bude v Evropské unii jednotně uplatňováno. Pravidla jsou jasně formulována. A opakovaně konstatované problémy jsou proviněním proti právu společenství. Ustanovení pravidla jsou dostatečná, pokud se budou kontrolovat a pokud se bude stále zvětšovat kvalita, to znamená, že bude dostatečné odvětrání, dostatečné napájení zvířat, sledování satelitem a tak dále. Je třeba také školit řidiče a tak dále. V mnoha členských státech tomu tak již je. Důležité je, aby ustanovení o přepravě zvířat byla prováděna po celé Evropské unii jednotně a aby se zohlednily zkušenosti předtím, než se vypracují nové předpisy. Děkuji. Děkuji, kolego. A nyní následuje prostor pro spontánní řečníky. A přestože obecné pravidlo je takové, že řečníků by nemělo být víc než pět, protože jsme na tom celkem dobře s časem, a přihlásilo se řečníků sedm, dám prostor všem sedmi, ale po jedné minutě jim useknu čas. Paní Huber, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. Ve společenství můžeme spolupracovat pouze v případě, že všichni budou dodržovat pravidla. Právě Zemědělci kladou důraz na to, aby zvířata byla přepravována tak, aby po porážce bylo maso kvalitní a bylo takto k dispozici pro spotřebitele. Černé ovce musíme dát na pranýř, protože provinění proti těmto předpisům není přijatelné. Ohrožuje to celé odvětví. Musíme snížit počet přepravy živých zvířat. Já doufám, že se nám podaří mít takovou situaci, kterou budeme mít pod kontrolou, kde to bude sledovatelné a kde budeme vycházet z vědeckých poznatků. Je potřeba, aby pokud budou pravidla porušena, to bylo stíháno. Děkuji, slovo má pan Korbet. Děkuji. Já myslím, že tato diskuze prokázala, že existují obrovské pochybnosti o tom, zda stávající legislativa funguje, zda je náležitě vymáhána napříč členskými státy a dokonce i jestli může být vymáhána. Je to vůbec možné, když zároveň máme mezinárodní přepravu zvířat? Myslím, že budeme muset přeskoumat, zda nebude nutno se vrátit ke striktnímu osmihodinovému limitu bez jakýchkoliv výjimek, kromě možná námořní dopravy z Irska. Ale jinak žádných výjimek. Kolegové a kolegyně by možná rádi, rádi věděli, že existuje nová webová stránka, která se zabývá přesně tímto www 8 hours, čili 8 hodin, tečka, EU. A ta osmička je tam jako číslo. Možná, že mnozí z vás by měli zájem se podívat na tuto stránku a přečíst si Šust. Pan Šust? E, Szanowni Państwo, wiele dzisiaj powiedzieliśmy o humanitarium. Pane předsedo, dámy a pánové, hovořili jsme o tom, jak musíme být humánní v našem přístupu jak důležitá je otázka přepravy zvířat. Já myslím, že ta diskuze se ubírá správným směrem a je potřebná. Ale chci obrátit pozornost na jednu skutečnost. I když jdeme správným směrem, neměli bychom vytvářet umělé dodatečné podmínky, a které by zatěžovaly zemědělce. Myslím, že se tomu můžeme vyhnout. To je moje výzva na komisi a na všechny ostatní, aby tento dobrý a rozumný racionální projekt se nestal příliš zatěžujícím. Také jsem přesvědčen o tom, že pokud všichni hovoříme o tom, tak silně hovoříme o tom, jak jsou důležité tyto podmínky, tak prosím, bychom zároveň je neměli brát na lehkou váhu. Já doufám, že všechny členské státy k ním budou přistupovat rovno, spravedlivým, rovnoceným způsobem. Dumitriu. A nyní má slovo pan Dimitriu. Domnule președinte, domnule comisar, stimați... Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. No, tyto informace o přepravách zvířat jsou velice důležité je potřeba věnovat pozornost zvířatům, které jsou používány také pro vědecké účely a pro pokusy. Evropská unie by měla jít příkladem, pokud jde o chov těchto zvířat a o jejich podmínky. Evropská komise již před 20 lety měla určité předpisy. Je tady 250 tisíc zvířat, které byly použity pro různé pokusy a e, další zvířata, která se používají v laboratořích v EU. My bychom měli myslet i na tyto zvířata. Obchod s těmito zvířaty, chirurgické zákroky, e, potom samozřejmě také podmínky na jatkách. Toto vše je důležité. Musíme zde dotržovat mezinárodní předpisy a zabránit, pokud možno, krutému zacházení se zvířaty. Děkuji a nyní má slovo paní Petro. Pane komisaři, vážení kolegové, nové členské státy, především Rumunsko, by rádi posílili své kapacity, pokud jde o odpovědné orgány, které mají dohlížet na provádění předpisů v oblasti přepravy zvířat. A v tuto chvíli je velmi, důle, velmi obtížné pro sanitární orgány kontrolovat přepravy zvířat bez využití policejních eh, složek, protože je velmi obtížné zastavovat vozy na jejich trasách. Je velmi také důležité co nejvíce omezit přepravy zvířat a některé typy zvířat se musí přepravovat jinak, je třeba na ně podílet jinak. A potom bychom měli také upozornit na to, že je potřeba klást důraz na počet inspekcí a na ty zprávy, které o tomto hovoří. Nyní má slovo paní Doyle. Děkuji. Já se, jsem silně přesvědčena, že kvalita toho vozidla a dovednosti řidiče jsou stejně důležité, ne-li důležitější než doba přepravy protože dvě hodiny v nějakém rozvrkleném vozidle, když se překročí rychlost třeba v zatáčkách, má daleko horší dopady na blahobyt zvířat, než 8 až 10 hodin v pohodlném moderním automobilu, který je řízen s ohledem na to živé zvíře, které tam je. Blahobyt konňů, kteří jsou převáženi na jatka, je dalš, nadále velkou, velkým problémem a mnoho zemí stále ignoruje legislativu legislativu v této oblasti. Obdrželi jste třeba od Irska zprávu eh, z minulého června? Budou ty zprávy k dispozici na internetu a máte podrobnosti o eh, případech soudních, které jsou eh, v jednotlivých státech? Děkuji. A nakonec pan, pan Siskivský. Przywiązuje dużą wagę do właściwego Mnohokrát děkuji. Evropská unie přikládá velký význam řádnému zacházení se zvířaty od okamžiku narození až do okamžiku porážky. My víme, že se dá posoudit, jestli je kvalita masa dobrá na základě toho, jak jsme se zvířetem zacházeli. Máme proto i vědecký základ. A proto bychom toto nařízení měli uplatňovat. Já vím, že někdy je nutné přepravovat zvířata na dlouhé vzdálenosti. To, to dlouho trvá a proto musíme dodržovat všechny předpisy. A je důležité zvážit, jak nejlépe uplatňovat a vymáhat tato nařízení, tyto předpisy. Měli bychom posoudit stávající situaci v každém členském státě. A nezapomínejte, že toto znamená také určité náklady pro spotřebitele. No sé si por una cuestión de orden el presidente de la Comisión de Agricultura. Señor París, por favor, breve, breve, muy brevemente. Pan Pareš, já nevím, jestli je to organizační připomínka, nicméně velmi rychle, prosím. Velmi stručně, protože jsem autorem této otázky. Ještě, pane komisaři, než to schrnete, vlastně už pan komisař odpověděl na první otázku, to znamená, eh, že čl- některé, řekl, které členské státy zatím nevypracovaly zprávu. Ale mě teď zajímá, jestli komise již mm, vypracovala předběžnou analýzu těch zpráv a co se dál děje a jestli komise bude mít zprávu o budoucnosti toho nařízení a o jeho uplatňování, protože to právě potřebujeme. A potřebujeme také osvědčené postupy protože v mnoha zemích se odvádí dobrá práce, jinde tomu tak není. Takže bude toto komise náležitě analyzovat a kdy předloží výsledky. Děkuji. Není má slovo pan Špidla. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, římské právo ve své definici zvířete konstatovalo že zvíře je věc. vzpomínám si na jeden vojenský předpis který pro transport eh, určoval že do jednoho vagónu se eh, eh, jeden vagón může přepravovat osm koní nebo čtyřicet osm mužů. to znamená v průběhu civilizace se začalo uvažovat o tom že existuje jistá větší blízkost mezi zvířetem a lidskou bytostí než mezi lidskou bytostí a věcí. myslím si že konstatování že vývojem civilizace jsme dospěli k názoru že zvíře není věc že je to existující bytost která má svá imanentní práva a to znamená tento názor jsme vyjádřili ve svých předpisech. myslím si že se dá konstatovat že evropské předpisy v tomto okamžiku jsou formulovány a e, jsou nepochybným civilizačním pokrokem. na druhé straně z debaty jednoznačně vyplynulo že jsou nedůsledně uplatňovány a že v jejich konstrukci můžeme nalézt důvody pro další zlepšení komise eh, souhlasí s těmito obecnými konstatováními a ve své činnosti se také bude snažit jednak zlepšit systém uplatňování kontroly a sledování situace stejně tak jsme právě v procesu přípravy nových předpisů které se snaží vzít v úvahu nejnovější vědecké eh, poznatky z nejrůznějších oborů protože to co bylo také z této diskuse naprosto zřejmé je komplexita tohoto problému že to není jednoduchá věc říct dobře eh, udělá se jedno nebo dvě opatření a věc eh, bude vyřešena. myslím si také že eh, z debaty jasně vyplynulo že koncept ochrany Eh, hospodářských zvířat a zvířat obecně je koncept který nevychází jenom z čistě praktického hlediska ochrany konzumentů že bychom k určitým ochranným eh, eh, věcem přistoupili i tehdy kdyby pro konzumenty to neznamenalo žádný reálný význam žádný reálný přínos protože je to prostě eticky velmi významná věc dovolte mi abych eh, se pokusil odpovědět na některé konkrétní otázky byla jich položena celá řada a samozřejmě že jsme připraveni eh, jednotlivým poslancům odpovědět podrobněji na ty otázky kterých se nedotknu. Eh, jedna z otázek byla které země nezaslaly své zprávy. ve své úvodní řeči jsem to sdělil ale protože to je mimořádně důležitá věc konstatuji že to byl kypr litva malta bulharsko a lucembursko čili irska se tato otázka netýkala irsko splnilo svoji povinnost. v debatě také zazněly otázky o způsobu přístupu k informacím. chci konstatovat že teoreticky Eh, je možné zveřejnit jednotlivé národní zprávy nařízení sice umožňuje členskému státu učinit výhradu důvěrnosti avšak žádný členský stát to neučinil čili bude li požadavek na uveřejnění zprávy komise se dotáže členského státu zda tedy tuto výhradu eh, důvěrnosti chce uplatňovat nepředpokládám že by se tak stalo a pak může být zpráva v plném znění uveřejněna a myslím si že to může eh, být velkým podnětem k další diskusi. výroční zprávy jsou analyzovány komisí a to znalci komise a současně jsou doplňovány o poznatky které získali úředníci komise z terénu a tak se tedy vytváří základní podklad pro konstatování plnění eh, podmínek nařízení a eh, pro další úvahy o rozvoji právního a organizačního systému evropské unie v této oblasti. pokud jde o Eh, pokud jde o otázku eh, dalšího uplatnění tedy dalšího eh, návrhu na směrnici na změnu právního systému již jsem konstatoval komise pracuje na takovýchto návrzích a snaží se uplatnit uplatňují se ty nejaktuálnější vědecké poznatky. byla Eh, formulována otázka kolik eh, současně eh, probíhá procedur infrakcí jsou to dvě procedury infrakce které jsou v současné době v procesu jsou tři reklamace které jsou vázány na andalusii čili španělsko a celkově šest členských států bylo podrobeno eh, eh, inspekci v roce. two thousand and eight to jsou tedy eh, konkrétnější údaje k otázkám které byly položeny. dámy a pánové dovolte mi tedy ještě jednou abych poděkoval za debatu která byla komplexní která naprosto jasně ukazovala že se eh, nedají že pozice komise a názory eh, parlamentu jsou velmi blízké a to je podle mého názoru dobrým signálem pro další pokrok v této mimořádně citlivé oblasti. děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, a tím uzavírám tuto rozpravu a můžeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání, kde jde také o otázku k ústnímu zodpovězení ze strany pana Periše a jde o středomorskou stravu. Budeme